Zaměstnanost a sociální věci, tato nominace bude uvedena v zápise z jednání, pokud nikdo nebude nic eh, namítat, tak bude považována za přijatou.